hodin. Nyní se dostáváme k poslednímu bodu pořadu dnešního jednání a je to zpráva Janika Žado o činnosti exportních úvěrových agentur členských států. A v jeho zastoupení eh, dávám slovo paní Francisce Kille. Prosím. Paní Keller. Drazí kolegové, za zpravodaje Janika Žado, který bohužel nemohl být eh, dnes mezi eh, námi, tak já sdělím tady jeho myšlenky. Zítra se má hlasovat o zprávě, která se týká první výroční zprávy komise o eh, exportní úvěrové aktivitě členských států. A této, tato zpráva tak dovršuje práci, která začala před několika lety. Já jsem skutečně vděčný všem, všem stínovým zpravodajům, kteří přispěli k tomuto dlouhodobému procesu. Před eh, třemi lety na výboru INTA jsme dostali zdánlivě nenápadný eh, projekt, který se týkal exportních eh, úvěrových aktivit. A dostal se k nám v rámci běžné legislativní procedury po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Bylo to v době, kdy parlament testoval své nové pravomoci a si uvědomovat svou zodpovědnost nejenom vůči evropským občanům, ale také vůči naplnění ducha i e, litery smlouvy e, vdechnout tady této smlouvě nový život. Zároveň udeřila v Evropě krize a začala být věnována větší pozornost veřejným výdajům. A já jsem si kladl, kladl otázku, co vlastně víme my poslanci o e, aktivitách těchto agentur členských států, které jsou financovány z veřejných prostředků. A já jsem si všiml, že o EKAS o těchto agenturách víme poměrně málo. Nezaznamenal jsem žádný vytostný vztah mezi EKAS členských států a novým požadavkem Lisabonské smlouvy, aby veškeré externí aktivity Unie a členských států byly prováděny v duchu vnějších cílů Unie, jak jsou v článku 3 a v článku 21 smlouvy o fungování Evropské unie. A shledal jsem s, přes, s k velkému svému překvapení, že tyto mé cíle jsou sdíleny napříč výborem. A tak e, můžeme konstatovat, že stále jsme schopni se shodnout, jsme sjednoceni právě pod e, zastřešením nové smlouvy. A tak eh, jsme mohli požádat komisi, aby parlamentu dala výroční zprávu o, aktivitě exportních úvěrových agentur členských států. Tato nová zpráva, tento nový eh, vykazovací požadavek vyžaduje tedy od komise, aby vyhodnotila, zda členské státy a jejich úvěrová aktivita respektuje principy, které posilují externí cíle Evropské unie, včetně podpory demokracie a lidských práv a dosahování eh, takzvaných cílů tisíciletí pro rozvoj. A naše poselství bylo předáno také radě skrze komisi, takže chci poděkovat i komisi, zejména panu Denisovi Vědomi. Čili zítra se bude hlasovat o této zprávě, která se eh, vyjadřuje k první hodnotící zprávě Evropské komise. Jsme však pouze na začátku dlouhé cesty. Pro členské státy je zatím stále ještě těžké podávat smysluplné zprávy o nefinančních otázkách, které tedy se týkají toho, zda jejich eh, úvěrové aktivity přispívají k posilování demokracie a lidských práv. Proto v této zprávě uvádíme také určité rady nebo pokyny, toho, jak by bylo možno k této zprávě přistupovat. V dalším období budou, jist, bude jistě kvalita těch eh, zpráv eh, od eh, členských států lepší a nelze než vyjádřit naději, že jednou bude Evropa konzistentnějším, globálnějším aktérem, který bude hájit lidská práva. Ferreira. Děkuji paní kolegyně, pan Ferrera. Prezident num contexto político e económico de aprofundamento da globalização. Pane předsedající, v politické a hospodářské krize, krizi, kde se setkáváme eh, s velkými obtížemi, zdůrazňujeme právě eh, provázanost hospodářství a regulačních mechanismů eh, právě exportní úvěrové agentury mohou zvyšovat nerovnosti mezi severem a jihem na straně jedné, ale i další nerovnosti v eh, obrovské rozmanitosti evropských hospodářství. A zaznamenáváme tady také určitý kontrast ve srovnání s cíly hospodářského rozvoje. Tam k těm, kteří dávají přednost eh, kapitalistické konfrontaci za každou cenu, mohou využívat takovou metodu, kterou pak neviditelná otázka trhu může využít a narušit hospodářskou soutěž a hrozit slabé systém. Sáren gegen Quinn. President. Pane předsedo, síní poslanci a poslankyně, za komisaře de Guchtach vám chci poděkovat zejména eh, panu zpravodaji Janikovi Žado, kterého tady dnes zastupuje paní Kele Globální finanční krize jasně ukázala, jak důležité je mít eh, k dispozici finance na eh, eh, tedy posilování finančních toků. Jsou to nástroje strategického významu v našem širším úsilí na podporu evropských exportérů, ale je také důležité zajistit příslušnou transparentnost na evropské úrovni a zjistit, jak exportní agentury fungují a jak dosahují svých cílů. A to bylo právě jedním z, eh, z cílů eh, našeho eh, nařízení 1223. Když se díváme na výsledky prvního, první zprávy a prvního období fungování podle pravidel tohoto nařízení, tak lze konstatovat, že členské státy daly k dispozici finanční a operační informace o exportních úvěrech, které, tak jak to vyžaduje eh, nařízení 1233 z roku 2011. Eh, můžeme provádět externí politiky v souladu s článkem 21 eh, smlouvy. Ale každopádně budeme nadále analyzovat situaci a přihlížet k tomu, i v dalším, v tom, ohledně toho, jak změní eh, tohoto nařízení je respektováno. Evropská komise chce také využít této možnosti poděkovat vám za veškerou podporu naší stávající zprávy v našem úsilí zapojit nové ekonomiky do vytváření širší globální skupiny pro exportní úvěry. Indie, Čína, Brazílie se staly eh, významnými hráči v oblasti exportních eh, kreditů a jejich zapojení do konstruktivního dialogu má nesmírný význam. Komisař de Gucht bude každopádně parlament nadále informovat o dalším vývoji. Děkuji vám, paní komisařko. Tím je ukončena také poslední rozprava dnešního dne. Hlasování k tomuto bodu pořadu jednání se koná zítra ve 12 hodin. Další zasedání začíná zítra v úterý 2. Eh, červenci v 8.30. Mm, pořad jednání